Okay, thank you, Claire Moody, for your kind and warm words. Uh, we now come to point six of today's meeting. Um, this is a joint meeting also for AFET colleagues. Je to společné zasedání uh, SEDE a AFETu. Jedná se o téma bezpečnostní situace eh, v Sýrii po uh, stažení amerických vojsk. A e, tam e, samozřejmě jde otázka e, toho, co to bude mít za cíle. Irán by už mohl vlastně posilovat svou přítomnost, za druhé e, Turecko by nepochybně chtělo využít e, stažení amerických vojsk pro, e, pro vymícení kurdských rebelů, takže to má otáz, tato situace má implikace jak bezpečnostní, tak politické a Eh, oh, je to také velké ohrožení politické demokratického přechodu k demokratičtějšímu systému eh, v zemi a eh, je to tedy otázka i e, budoucnosti e, umírněného prezidenta Rihányho e, v Iránu. Máme tady dva řečníky, kteří nám mohou přiblížit tu situaci a také případné scénáře a kroky, jak by měla Unie postupovat. Takže paní Erika Ferrer, doufám, že jsem vám to jméno příliš nezmasakroval, E, která e, je e, zodpovědná za oblast Středního východu US a pak paní Katine z Shutterhouse. Takže prosím, paní spolupředsedkyně, to je vše z mé strany. Děkuji. A ještě než dám slovo našim dvěma řečnícím, tak bych si dovolila znést několik dalších otázek Eh, vlastně eh, na základě předchozího bodu eh, Ankara znovu a znovu hovoří o akci proti IPG v severní Sýrie a Washington byl varován proti unilaterální akci vůči těmto silám. Ovšem samozřejmě Eh, či varoval proti případným útokům proti svým silám kombinovaným s kurdskými silami, ale teď při oznámení eh, stažení eh, vojsk Spojených států ze Sýrie, tak nebezpečí pro Kurdy velmi roste. A pak jsou tady nové útoky proti kurdským, britským a americkým silám ze strany Daesh. Tohle všechno se tedy eh, řadí do kontextu eh, případného amerického stažení vojsk ze země eh, a je tady také je to tady, tady otázka určitého časového harmonogramu a délky jednotlivých etap toho případného stažení. Chtěla bych také za náš výbor přivítat naše dva hosty a prosím první paní Ferrer. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji za toto laskavé pozvání na zasedání, eh, společné zasedání vašich výborů. Je to eh, pro nás radost a zároveň si vnímá, vnímáme jako velmi potřebné eh, se scházet s lidmi z Evropského parlamentu. Je dobré, jsem také ráda, že tady jsem s kolegyní skutečnou expertkou na tuto situaci, na na tuto oblast a vezměme to jako příležitost zmínit eh, určité výzvy, dát věci do kontextu a já doufám, že se mi podaří vnést trochu světla i eh, do těch vašich otázek, které jste již tady eh, formulovali. Takže co je základem politiky Unie vůči Sýrii a vůči podpoře? Chci tady zdůraznit, že strategie Evropské unie vůči vůči, vůči Sýrie, tak jak byla v roce 2017 v Dubnu schválena, zůstává platná a velmi solidní. Jaké byly její hlavní a jsou její hlavní principy? Chceme eh, ukončení války eh, prostřednictvím skutečné, eh, tran, skutečného přechodu podle usnesení eh, podle rezoluce OSN. Bez eh, jejího uvedení v platnost by nemohlo eh, nic mírového proběhnout. Takže chceme tento přechod zajistit i podporou politické opozice, posilováním občanské společnosti, prosazováním klíčových demokratických svobod. Jaké jsou klíčové otázky? Odpovědnost, národní smíření, a e, také spravedlnost. A unijní cíl e, je rovněž také zachraňovat životy prostřednictvím humanitární pomoci. Také podporujeme odpor e, a výdrž syrské občanské společnosti. Tak toto také vyjadřují závěry rady přijaté v dubnu loňského roku. Takže abychom jenom prošli ty hlavní body této politiky a e, pokusili se je tedy e, probrat i ve světle posledních událostí a ve světle prohlášení Trumpa. A e, jedná se tedy o provincii Idlib a vývoj tam což eh, také zvyšuje možnost eh, eh, vzetí vlády do silami, které podporuje Rusko. Takže ve světle posledních, či nehledě na poslední vývoj, je Evropská unie v tomto směru bez změny co do své politiky vůči Sýrie, jak to vypadá s politickým procesem. Jakýkoliv eh, udržitelný eh, konec eh, konfliktu především znamená mírový proces, který by šel eh, v ruku v ruce s eh, prohlášením 2254 OSN. Potřebujeme přechod, eh, který by byl projednán se syrskými stranami a s stranami ženevského dialogu jsme i nadále oddáni územní celistvosti a svrchovanosti jako hlavním principům syrského státu. Plně podporujeme tento proces a plně podporujeme zvláštního zmocněnce OSN pro Sýrii. Uvidíme, jak se podaří tento Eh, proces dále eh, realizovat. On eh, se schází s různými aktéry, naslouchá, diskutuje. Pak je tady otázka toho ústavního výboru inspirovaného Astanou a rezoluce 2254 zůstává i nadále pevným základem pro tuto práci jak jsem řekla, v tomto směru musíme ještě počkat. Evropská unie i nadále poskytuje e, podporu e, jak politické opozici, tak e, syrské občanské společnosti, která si musí vydobít svou roli, která jí náleží v tom období přechody. Pak je tady otázka mezinárodní koalice. Nám se snažíme se neustále stabilizovat severovýchod země, osvobozený od Daesh. Takže v tomto kontextu eh, stažení amerických vojsk, jak z této oblasti, tak z celé Sýrie, zůstává velice, či eh, se stává velice velice zásadní a ohledně těch eh, vztahů mezi jednotlivými eh, těmito eh, silami bude hovořit kolegyně. My se domníváme v Unii, že Spojené státy chtějí nadále omezovat roli Daeše a také i Iránu, což je i nadále asi hlavní priorita pro některé politické hráče ve Washingtonu. Zůstává tady ještě celá řada otevřených otázek ohledně algoritmu a e, programu stažení e, amerických vojsk. E, chceme v tomto směru mít další informace a chceme také, aby bylo pokračováno ve stabilizačních opatřeních, tak aby mohl být Daesh i nadále odrazován od dalších kroků. Ovšem pro některé naše partnery to může být obtížné pokračovat, pokud se američané stáhnou, takže určitá nejistota tady vládne. Jsou tady tak také velmi e, zřejmé důsledky e, toho e, prohlášení o stažení. Turecko zatím z toho těží nejvíce ale vztahy se Spojenými státy jsou komplikované. Teď se hovoří o nějaké nárazníkové zóně Turecko hledá nicméně důvody, aby e, tam mohlo, výmluvy, aby mohlo e, do e, severu země vstoupit. Tak je tady zatím eh, i perspektiva jediného možného, eh, jediné možné úrovně a to jsou diskuze s syrskou vládou, což je velmi slabý eh, nástroj. Turecko má zvláštní odpovědnost a my jednáme s Tureckem, abychom ho na to i nadále upozorňovali. Jde o to chránit civilní obyvatelstvo, zajistit humanitární přístup humanitárních sil a tak dále dále. Oznámení o stažení amerických vojsk také ovlivňuje vyváženost sil na severozápadě země, eh, protože tam eh, některé radikální skupiny eh, vnímají snahy Turecka na severovýchodě země a využívají této situace pro posílení svých pozic. Tam už vlastně kontrolují v té severozápadní části země 80 provincie. Situace se neustále e, mění a tříští a mohlo by to také mít dopad na e, činnost e, Unie i v nehumanitární oblasti. Takže oznámení o stažení amerických vojsk. Zdá se posiluje postoj a stanoviska syrské vlády, Ruska a Iránu začíná pohyb vojsk určitým směrem a začíná také eh, se řešit otázka přístupu k eh, ropným vrtům eh, samozřejmě vše pod záštitou boje proti terorismu, ale riziko humanitární krize je veliké a my musíme být připraveni v zásadě eh, režim získal získá získává víc a víc prostoru, podobně i Rusko a Irán. Nicméně tam se ty agendy, ty zájmy eh, navzájem eh, do sebe narážejí. Linda k tomu řekne víc. Já bych se chtěla ještě zabývat otázkou toho, že syrská vláda se snaží získat mezinárodní legitimitu a eh, finanční prostředky do země. Začínají se tady objevovat různé smlouvy, podepisované s těmi, kteří režim eh, venku podporují a jak eh, na to reagovat eh, na tyto snahy o etablování legitimity. My musíme nezapomínat na to, že máme velké možnosti i v této oblasti a v obnově země. Takže chci tady zdůraznit, že Evropská unie i nadále eh, prosazuje eh, myšlenku, že bude podporovat eh, obnovu země pouze v případě, že, ten, že to přechodné období bude se odvíjet podle usnesení 2254 OSN ale e, nepůjde cestou podpory něčeho, co by mohlo připomínat sociální inženýrství. A e, řekla bych ještě pár slov k uprchlíkům. Jak víte, tak to bylo také e, součástí ruského plánu na návrat uprchlíkům i Podobně to zaznívalo z Libanonu. Chci říci, že Evropská unie se plně uvědomuje, že tady obrovská zátěž na hostitelských státech eh, Turecko, Libanon, Jordánsko. Jsou to vlastně země, které přijaly miliony syrských uprchlíků a Evropská unie není proti návratům uprchlíků, to pochopitelně ne. Nicméně zůstáváme u svého původního názoru ze závěru z loňského roku, tedy, že souhlasíme se zjištěními OSN, že podmínky pro důstojný a bezpečný návrat uprchlíků zatím bohužel nebyly splněny. Budeme samozřejmě eh, dále sledovat eh, situaci, která bohužel zahrnuje takové incidenty jako vraždy, mm, eh, znásilňování a tak dále. To znamená, že ten čas evidentně ještě nenastal. Režimy, které argumentují pro návrat, zejména Rusko, se musí zasadit o vznik bezpečných podmínek. Spojené státy také zůstávají eh, na svém sankčním režimu, ještě ho rozšiřují. Eh, nejenom tedy zastánci eh, režimu mm, jsou předmětem sankcí, ale sankce byly rozšířeny také na podnikatele a ty, kteří jsou zapojeni do výroby chemických zbraní. Zjistili jsme, že arabské země mají obavu z narůstajícího vlivu Turecka, Iránu a Ruska v oblasti. Některé arabské země tudíž eh, normalizují své vztahy se syrským režimem. Spojené arabské emiráty, Bahrajn otevřeli znovu své eh, konzuláty, začínají tam se eh, obnovovat také letecká spojení. Hovoří se o možném návratu Eh, Syrie do Ligy arabských států, potenciálně tedy ještě během březnového samitu v Tunisku. Vzhledem tedy k vývoju, vývoji v terénu, postoj EU, pokud jde o návrat eh, eh, uprchlíků, normalizace a obnovu, to jsou věci, které budou jistě nadále spochybňovány ještě více než kdy dříve. Proto je potřeba, abychom stáli jednotně za implementací Eh, rezoluce OSN 2254 a abychom se tedy nevzdávali té eh, páky, kterou máme. Naše Rozhodnutí je tedy takové, že za současných okolností, kdy nejsou tady žádné náznaky změny ze strany režimu, není eh, vhodné přistoupit k normalizaci a dokonce si myslím, že by to bylo zcela neúčinné při snaze přemluvit režim ke změně chování. Pokud jde o nadcházející bruselskou konferenci o Syrii, jak to oznámila vysoká představitelka Mogherini, ta by se měla odehrát 12. a 14. března. Bude to možnost, jak znovu potvrdit evropskou politiku vůči Sýrii a jak vysvětlit, proč v tuto chvíli ještě není na čase, abychom učinili ústupky režimu. Konference chce projevit podporu pro proces řízený OSN. Chceme, aby nadále pokračovalo humanitární financování pro syrské občany a také eh, pro zvyšování odolnosti celé země. Budeme klást důraz na té konferenci na občanskou společnost. To já už jsem říkala, že se hrává klíčovou roli na roli žen a od otázky odpovědnosti. Budeme řešit některé další věci. Omlouvám se, že jsem to vzala takto obsáhle. Těším se na nadcházející diskuzi a vaše dotazy. Děkuji, paní Ferrer. A nyní předávám slovo paní Katip, abyste se vyjádřila k situaci ze svého hlediska. Děkuji. Já jsem velice ráda, že tady dnes mohou být. Téma je to velice důležité a pokusím se eh, na něj podívat eh, z terénu kdo eh, vytěží eh, ze stažení USA. Už eh, zazněly určité argumenty a scénáře, že ISIS, to je veliká obava pro všechny, protože pokud dojde ke stažení USA ze Sýrie, tak z toho skutečně ISIS může vytěžit a vůdci ISIS už se přiblížili z pouští Syrie, okolo Syrie, do samotné Syrie. Dochází tedy ke konsolidaci vůdců ehm, ISIS v Bukamal, které stále tedy drží ISIS, přítomně tam jsou, snaží se reaktivovat operace ISIS a nedávno jsme viděli, že například eh, došlo k celé řadě eh, útoků na eh, jednotky bojující s ISIS a na demokratické síly v místě. Takže předpokládáme, že po stažení jednotek USA by došlo k eskalaci, protože eh, místní jednotky už by se nedokázaly i se sami postavit eh, a ani další členové mezinárodní koalice proti ISIS by bez Spojených států nedokázali v terénu poskytovat strategické vedení. Další možné scénáře, pokud jde o to, kdo by mohl vytěžit ze situace, tak jsou to Iránem podporované milice. Irán je plný těchto milic, některé z nich jako Hezbollah jsou z Libanonu, některé jiné jako například lidové populační eh, povstalecké síly z dalších částí, ale zejména ty mobilizační síly z Iráku tam boj s ISIS v podstatě už skončil a tyto milice teď tedy hledají, do čeho se zapojit a dívají se směrem k Sýrii. Takže pokud bude těžit z stažení USA ISIS, i tyto milice z Iráku toho využijí a předpokládám, že tam bude mnohem více těchto milic, které překročí hranici pod záminkou boje s ISIS. Může to znamenat, eh, že eh, akce, které dnes probíhají mezi těmi eh, milicemi a ISIS, nezmizí, navzdory tomu, že tyto dvě skupiny spolu vojensky bojují. Já totiž mám teď na mysli ekonomické aktivity na syrsko-irácké hranici mezi iráckými a Iránem podporovanými milicemi a ISIS. Ačkoliv jsou to vlastně dva subjekty, které se mnohokrát utkali a ISIS je teď v Iráku eh, vojensky potlačen, tak jsou tam ty milice, které eh, dosáhly, eh, čeho chtěli, dostali zpět území, mají politický kredit a je jim v podstatě jedno, jak ISIS dopadl ekonomicky, protože Bohužel situace je taková, že ISIS nezmizel, transformoval se do podzemní mafie, která funguje v Syrii i v Iráku a řada z těchto lidí, kteří byli součástí ISIS jako bojovníci nebo operativci, teď fungují jako běžní občané, a pouštějí se do různých podnikatelských eh, zákonných a nezákonných aktivit eh, a tyto lidové mobilizační jednotky s nimi klidně obchodují. Nepřekvapuje to, protože takto je to vždy v eh, poválečných regionech všude po světě. Takže si dokážete představit, že když americké jednotky odtud odejdou, tak tyto milice dostanou přístup ke zdrojům v oblastech, jako je Del Azur. Nebude to ISIS, ale e, i tyto milice takže dojde k nárůstu těchto eh, jednotek, což bude mít dopad na stabilitu Iráku. Izrael samozřejmě ztrácí trpělivost, protože vidí, že eh, milice podporované Iránem v Sýrii eh, nadále fungují, pokračují ve svých činnostech. Před několika dny dokonce tedy oznámili veřejně, že došlo k útoku v Syrii a že záměrně cílili na iránské cíle v Syrii. Takže Izrael ztrácí trpělivost vzhledem tomu, co vidí, vidí eh, nárůstající vliv eh, Iránu v Syrii. Jak už říkala Erika, tak severovýchodní skupiny jako HTS eh, posilují Turecko nechce proti HTS zasáhnout, protože HTS je příliš provázáno s Tureckem na to, aby se proti němu radikálně eh, postavili. Turecko se snažilo koupit si čas, aby, já doufám, že v tom neuspěje, aby se pokusilo eh, zatlačit HTS k většímu pragmatismu. A z části proto se asi příliš nebojovalo proti HTS na severovýchodě Sýrie. Turecko totiž nemůže tyto boje vést samo, čeká na Spojené státy, až dají signál a v tuto chvíli Turecko je příliš v rusko-syrském eh, orbitu, cítí se opuštěno USA a pokud tady američané nebudou mít strategii pro Sýrii, tak Turecko udělá, co bude moci, aby si udrželo místo u vyjednavacího stolu, což může klidně znamenat, že hodně ustoupí srskému režimu a skupinám jako HTS, protože Turecko zkrátka si nepřeje mít u sebe doma nestabilitu. Dlouhodobé dopady jsou katastrofální, protože HTS převzali celou řadu oblastí na severovýchodě, budou postupovat ve snaze eliminovat umírněné rebely, kteří v oblasti zůstávají. A pokud Turecko přetlačí HTS k pragmatismu, tak si to asi dokážete představit, jak se to bude vyvíjet. Nebudou tam už umírnění rebelové, řekne se, podívejte, HTS jsou pragmatičtí, je to vlastně politický subjekt a to v sobě nese veliké riziko. Také chci říci, že ty zmíněné milice podporované Iránem, které jsou přítomny v Sýrii, tak ty nemají úplně jednoduchý život v Sýrii. Ačkoliv Irán a Rusko jsou spojenci v Sýrii, tak eh, tento vztah eh, je velice transakční. Rusko už teď eh, plánuje takový dlouhodobý scénář, že by překonalo Irán v Sýrii v terénu že by tam byly tedy oblasti, které by si eh, Rusko převzalo eh, zpět, nasadilo by tam vojenskou, čečenskou policii a tím by zatlačili z oblasti, vytlačili z oblasti iránské milice. A protože zatím nedošlo k velkým sporům mezi Ruskem a Iránem, eh, v terénu je proto, že zatím se státy, tyto dva státy v oblasti potřebují. Mně se tedy zdá, že nějaké řešení ukazuje vždy směrem k Rusku a k Iránu. Ty budou součástí řešení Irán, protože je důležitý pro USA. Veškerá jejich prohlášení o Sýrii jsou spíše o Iránu než o Sýrii samotné. Iránské milice či další milice nejsou žádným receptem na stabilitu, to je jasné. A tudíž si myslím, že by se mělo především diskutovat o tom, jak bude vypadat přítomnost Iránem podporovaných jednotek v Sýrii. Byť tam mohou být politicky proti sobě různé subjekty v Sýrii, jako Rusko a USA. Další věc, kterou chci říci, je, že ať se nám to líbí nebo ne, tak Rusko je nyní klíčovým hráčem v Sýrii. A není možné hovořit o mírovém procesu aniž bychom do něj Rusko zapojili. A slychávám, že Spojené státy musí učinit ten krok, že oni musí být ti, kdo přitáhnou Rusko do vyjednávání, protože Rusko má zatím pocit, že eh, je úspěšné a přitom to nikdo neocenuje. Takže já doufám, že tady i Evropská unie se hraje svou roli, zatlačí na USA, aby reaktivovali politický proces. Evropská unie tu má skutečně důležitou roli musí se jí eh, chopit a pak Spojené státy musí udělat ten první důležitý krok a my bychom je k tomu měli trochu pošťouchnout. Jak řekla Erika, eh, čím více oblastí režim převezme, tím více bude tlačit na normalizaci a eh, z toho plyne riziko, že režim teď tlačí na některé evropské státy a vzniká eh, taková tendence přistoupit na normalizaci vztahů s režimem a přesně o to eh, režimu jde. A to nesmíme směšovat. Nesmíme směšovat podporu pro syrskou občanskou společnost, což je nesmírně důležité, zejména nyní. A na druhé straně nahrávat do ruky eh, místnímu režimu, protože ten se snaží zabránit tomu, aby eh, organizace v terénu dostávaly pomoc napřímo. Snaží se ji eh, směřovat eh, přes sebe, využívat a usilovat tak o normalizaci vztahů. I Rusko využívá stažení, potenciálního stažení USA z této války k tomu, aby to prohlašovalo za svůj úspěch. Děkuji. Děkuji za velmi informativní prezentace tomuto velmi klíčovému tématu, které je pro nás, pro všechny, v tuto chvíli zásadní. Dívám se směrem ke kolegům, jestli mají nějaké dotazy. Vítám také paní, eh, komentáře paní Valero. Eh, děkuji. Je poměrně depresivní, co jsme tu právě slyšeli. Když jsme byli v Turecku, tak jsme vedli jednání se syrskými ozbrojenými jednotkami, eh, se, sr, se s syrskými a musím říct, že když hovoříme o Daesh, o tom, že se vrací a o tom, že Iránci budou proti Daesh eh, bojovat, tak co se stane? Budou se vlastně bránit ve svém vlastním území, Kurdové. Co tedy máme před sebou? Jaká situace nás čeká? Mě velmi znepokojují ty takzvané nározníkové zóny, které tady zřizuje Turecko. Je tu tedy normální boj mezi Tureckem a Kurdy a v tomto kontextu to není vůbec pozitivní eh, vývoj je dobré, pokud tady budou nárazníkové zóny, pokud to bude probíhat mírovým způsobem, ale já si myslím, že v tomto případě tomu tak nebude. To znamená, že bych se ráda zeptala, jaká je pozice Kurdů v tomto velkém boji. Když hovoříme o SDF, o syrských demokratických silách, tak oni tedy bojovali proti ISIS do doby, než tedy Turecko se rozhodlo ke krokům. To znamená, že v tuto chvíli se snaží eh, v Sýrii přeskopit. Eh, já si myslím, že jinak by tedy nedošlo k takovému eh, vzmachu ISIS. Turecko na ně útočí, ISIS na ně útočí, takže všichni si umíme představit, co to bude znamenat pro budoucnost SDF a pro kurdské naděje na severovýchodě. Děje se to, že syrský režim se snaží vysílat eh, signály směrem eh, ke Kurdům na severovýchodě v tom smyslu, že se mohou domluvit. Ano, tak to už tomu bylo. Viděli jsme, že kurdové eh, získávali území od ISIS a předávali ho syrskému režimu, protože se snažili být velmi pragmatičtí a snažili se tedy zastávat svoje vlastní zájmy. Já se obávám, že také jsou v rukou režii, režimu. Eh, režim jim nyní veřejně říká, že mohou získat autonomii, pokud s nimi bude spolu, budou spolupracovat, ale já si nemyslím, že tomu tak bude. Já si myslím, že jsou zneužiti jako nástroj prakticky všemi a že jsou v tuto chvíli velmi zranitelní. Děkuji. Pan Kouze, prosím. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat paní Ferrer, jestli si nasadíte sluchátka. Vy jste říkala, že politický postoj EU se nezměnil od dubna Eh, roku 2017, ale já myslím, že teď už je rok 2019 eh, a že tedy dnes je tady syrská vláda, která kontroluje 90-95 eh, území země a situace mm, se diplomaticky naprosto změnila došlo a dojde k otevření eh, konzulátu Bahrajnu, Spojených arabských eh, emirátů, některých možná dalších zemí. A vy jste zmiňovala také ten možný vstup eh, zpět do Ligy arabských států při summitu v Tunisku v březnu. A přitom se naše politika, jak říkáte, nemění a nemá měnit, ale otevírají se ty tři ambasády, Maďarsko, Česká republika eh, zvažuje. Nemyslíte si, že je na místě, že bychom měli být více přítomni v oblasti, že bychom měli uznat, že syrský režim zvítězil v tomto konfliktu. A pokud jde o sankce, tak eh, já jsem byl v Damašku, eh, sešel jsem se s ambasadorkou České republiky a Eh, informovala mě o tom, jaké dopady mají sankce na místní obyvatelstvo. Jde o nedostatek základních potravin a je to názor velvyslankyně, která zastupuje jeden členský stát Evropské unie. Evropská politika, jinými slovy, tedy nemá žádný pozitivní dopad. Naopak dělá to, co i v jiných regionech nebo místech eh, nepodílí se na obnově eh, země. Eh, vy říkáte, že podporujete politickou opozici, ale mm, kdo to je? Říkáte, že podporujete občanskou společnost. Eh, ale z těch jednání, která jsem vedl já, tak Často jsou tyto subjekty spíše podporovány zeměmi Perského zálivu a potom jsou eh, zavázány samozřejmě také více těmto státům a zastupují spíše mm, tyto zájmy, které nám mohou být dosti vzdálené. Takže proč nechcete být více přítomni, jakožto Evropská unie v terénu a více se zapojit do obnovy? Proč chcete zůstat mimo úsilí o obnovu? Uh, děkuji, pane Kuze, a ráda bych poděkovala oběma řečnicím a prosím vás tuto chvíli v reakci na právě vznešený dotaz a ta, vznesený dotaz a právě e, také o závěrečný komentář. Velmi děkuji. Velmi děkuji za komplexní a zajímavou otázku. Už jsem řekla, a dokonce několikrát, že se domníváme, že můžete vyhrát válku, ale nemůžete vyhrát mír nebo získat mír, pokud uh, ta, do toho nezapojíte i transformační síly v Sýrii. My tady nevidíme žádný důvod pro to, proč bychom měli být loajální s režimem. Naopak, ano, jsou tu některé členské státy, které to vidí jinak, ale závěry rady hovoří jasně. Jednota v rámci EU je i nadále zachována a je potřeba být pragmatický, ale zároveň nemůžeme úplně rezignovat na naši politiku a na eh, konzistentnost v rámci nebo v zájmu reál politiky. Pokud jde o občanskou společnost, tak e, to je zajímavá věc. My tady hovoříme o občanské společnosti, ne o politických aktérech. Já nevím, jestli tedy během těch 88 let e, někdo e, získal na významu. Pokud ano, tak to bude občanská společnost. A my tady hovoříme o občanské společnosti, ne o politické opozici. Prosím, odlišujte to. Nevím, jestli se mi tedy podařilo zareagovat na vaše dotazy a obavy, ale jak už jsem řekla, v tuto chvíli se nedomníváme, že normalizace eh, by tedy podpořila politický proces a my potřebujeme politický proces, pokud chceme dosáhnout udržitelné transformace v Sýrii. Možná, že na to také budete chtít odpovědět. Děkuji. Já na to řeknu jednu jedinou věc. Klíčové je nepředstavovat si, že tady bude stabilita, bezpečnost, mír, zatímco bude tedy u moci režim Asádův. Já vám uvedu uh, příklad Mosulu, abyste měli srovnání ISIS byl tady v Mosulu vojensky poražen, ale pokud tam dnes eh, pojedete, a já jsem tam byla v loni, tak zjistíte, že eh, v uprchlických táborech se obchoduje se ženami jako prostitutkami, že jsou tam ženy znásilňovány, lidé nemají práci, proto musí eh, pašovat, aby si vydělali na živobytí. Jsou tu oblasti, které nejsou obnoveny. Eh, západní část Mosulu je v rukou eh, rebelů a stále ještě tu lidé tedy nemohou vést normální život ty nepokoje jsou důsledkem sociálních a ekonomických potíží. Není to výsledek ideologického boje ISIS a tak dále. To znamená, že v rámci režimu eh, pana Asáda ne se nedočkáme obnovy Sýrie, protože režim eh, se snaží o obnovu pouze těch území, které jsou s ním loajální a všechny ostatní se snaží potrestat nechtějí, aby se uprchlíci vrátili. Eh, navzdory tomu, co oficiálně říkají, lidé pouze skočí na tyto argumenty a zaplatí peníze. Nechtějí, aby lidé eh, měli životní podmínky, eh, dobré životní podmínky. Zároveň se i nadále spoléhají na milice, eh, které byly sestaveny proto, že vlastní armáda nefungovala. Pokud se podíváme na jiné země, jako je Irák nebo Libanon, tak jakmile tam bude eh, milice, tak je velmi obtížné eh, je získat zpět, protože vždycky, nebo je potlačit, vždycky budou mít nějaký vliv. A právě to, že někdo tady mm, přísluší k milici, to mu přinese ekonomický statut. To znamená, že ty potíže budou i nadále zneužívány různými skupinami, ať už to bude ISIS nebo někdo jiný, protože eh, to nebudou vždycky nutně eh, radikálové v duchu džihadské ideologie, ale mohou, může to být dokonce ještě něco horšího než ISIS. Nějaké skupiny, které také budou zneužívat náboženskou ideologii, ale v každém případě ekonomické potíže vedou k nepokojům a to, že lidé nemohou vést důstojný život, to také vede k nepokojům. A nejvíce z toho bude profitovat Rusko, protože my tady nehovoříme o suverénním syrském státu za Asada. Je to v podstatě ruský mandát. Já jsem o tom sepsala práci v eh, říjnu. Eh, říká se tomu transakční stát v Sýrii. Vydal to Schopenhaus, takže se můžete podívat na detaily mé práce z terénu. A já v podstatě Eh, říkám, že to, co se tam děje, protože vyhrál režim, je velmi nebezpečné a v posledku je to tak, že všechny ty vojenské ozbrojené skupiny, ať už jsou jakéhokoliv zabarvení, eh, působí potíže a Evropa je nejbližší západní soused Sýrie a bude se nás to týkat, ať už se nám to líbí nebo ne. Děkuji. Sorry, I didn't answer the question related to sanctions. If... Eh, neodpověděla jsem na otázku týkající se sankcí. Nás samozřejmě velmi znepokojuje to, že sankce se nedotýkají těch, na které se zaměřují a naopak se dotýkají uh, civilistů. To znamená, že uh, na to si dáváme velký pozor. Jsou tu určité výjimky pro uh, dodávky lékařského materiálu a tak dále. Děkuji. Thank you very... Děkuji vám a děkuji také oběma za e, velmi podstatné e, závažné příspěvky dnes ráno. Ten dokument, o kterém jste hovořila, e, dokument z Chatham House, to by bylo také užitečné důkladně si prostudovat abychom lépe pochopili e, celý ten charakter konfliktu v Sýrii. Ještě jednou srdečné díky a budeme e, se e, oblastí zabývat i nadále s veškerou pozorností. Takže Děkuji paní eh, kolegyni, že mi předala slovo a chci teď eh, všechny kolegyně a kolegy přivítat eh, je před námi bod číslo 7, výměna názoru o bezpečnostní eh, situaci v Kosovu. Je to velmi aktuální setkání. Před dvěma měsíci Evropský parlament eh, přijal usnesení eh, k zprávě komise z roku 2018 o situaci, kde komise zdůrazňuje, že je zapotřebí větší aktivity, především v justiční spolupráci Eh, od té doby eh, je před, eh, jsme také Eh, zaznamenali, že Kosovo chce mít vlastní armádu, což považuje za zcela přirozené, ale je to zároveň v rozporu s řadou mezinárodních dohod. Proto je velmi dobře, že zde máme eh, tak eh, zajímavé účastníky dnešního panelu. Chtěl bych tady poděko- přivítat naše experty. Už jsou na cestě. Aha, já jsem viděl už nějaké lidi v uniformě. Thank you So our guests have now arrived, as you could... Takže, jak všichni vidíte na vlastní oči, naše hosté jsou mezi námi, takže já si je dovolím přivítat a Eh, představit. Nejprve Anna Maria Bura, která je předsedkyní eh, pracovní skupiny Rady o eh, oblasti, za, oblasti západního Balkánu a je také poradkyní pro dialog Pristina Bělehrad. Dáve, dále tady je David Kallen, bývalý Eh, šéf eh, tedy eh, odboru pro bývalou republiku Makedonie a zároveň je tady generálmajor Lorenzo da Dario, který je velitelem KFOR v Kosovu. A aniž bych to dále protahoval, po té, co jsem představil naše experty, předávám slovo kolegyni. Děkuji, Davide. Já bych si dovedla tento panel stručně uvést. Samozřejmě tady eh, diskutujeme o vyvíjející se bezpečnostní situaci v Kosovu a eh, udržení míru musíme i nadále vnímat jako zcela nejzásadnější otázku, především v době eh, těch předvstupních jednání Chtěla bych si eh, dovolit položit tady několik otázek k rozpravě. Jsou tady různé faktory, které vedou k eskalaci násilí. Zaznamenali jsme v průběhu loňského roku například transformace bezpečnostních sil Kosova do profesionální armády a také možné výměny území mezi Kosovem a Srbskem. Jak toto eh, Unie vnímá jako riziko eskalace? Rovněž eh, podle eh, dalších E, stanovisek OSN tady je, e, či Spojených států e, mandát by měl být, armády by měl být v souladu i s ústavou Kosova. To znamená, že Kosovo by tady mělo i nadále dodržovat svá právní, své právní závazky ohledně bezpečnostních aranžmá. A chtěla bych se zeptat našich účastníků panelu, zdali se domnívají, že tak Kosovo skutečně činí. A pak je tady stávající mandát mandát eh, na to realizovaný prostřednictvím KFOR a eh, jde o to, aby se stávající eh, rozhovory v rámci dialogu Priština Bělehrad mohly rozvíjet a e, je tedy e, třeba i nadále vyvíjet tuto odstrašující sílu. Daří se to? To jsou otázky, které doufám najdou odpověď společně s dalšími, které nepochybně zaznějí, ale teď už bych ráda předala slovo e, prvnímu řečníkovi, kterým je paní Anna Maria Bura. Dovolte krátký Eh, úvod k politickému pozadí a také k otázkám, o kterých jste se zmínila, jak eh, vidíme eh, situaci z pozice EEAS e a kolega David mě nepochybně doplní. Jak bych tedy stručně popsala naše vidění situace? Klidná, ale velmi, velmi křehká. Tak bych eh, tu situaci v Kosovu nyní schrnula. Eh, je tady vládní koalice, která je eh, uvnitř rozštěpená a klíčovým problémem je právě dialog eh, a jak bude pokračovat. A pak také vlastně vidíme opozici, která je velmi roztříštěná. A to všechno vede k velmi napjaté situaci v rámci toho demokratického procesu a uvnitř toho všeho se snažíme pokračovat v naší práci. A to je vlastně svým způsobem má první odpověď na otázky, které které jste položila, jak vidíme eh, možnost eh, eskalace rizika. My se domníváme, že nejlepší způsob, jak zajistit, aby eh, se situace i nadále dala nazývat klidnou, je za prvé pracovat s našimi partnery na normalizaci vztahu a za druhé musíme eh, všem neustále připomínat, jak vládě, tak opozici, že se zavázali k realizaci tohoto eh, procesu a také pracovat na cestě k eh, unijnímu členství. Občané Kosova teď vnímají s určitou frustrací nedostatečné zapojení Unie, nedostatečné angažmá Unie, jsou zklamáni, ať už je to oprávněné či nikoliv. Občané mají určitá očekávání, opatření, která nejsou naplňována a to je samozřejmě pro nás situace, kdy je obtížnější být důvěryhodní. V této souvislosti, která v, těch, v tomto kontextu obtížných několika politických výzev, e, jsou ještě tady další věce. E, víte, e, že tady jsou tarify, které byly od listopadu eh, kosovskou vládou eh, stanoveny, nejprve 15% a pak rychle 100%, takže to dalo vznik eh, v řadě tenzí uvnitř společnosti a také v vnějších vztazích s mezinárodními partnery. Takže to je jedna oblast, ve které se snažíme spolupracovat. Očekáváme, že vláda tuto, toto opatření zruší. Je to v rozporu se všemi dohodami a našimi vzájemnými úmluvami. To také přispělo Eh, či vyprovokovalo určitý eh, počet demonstrací v Kosovu, ale měli byste vědět, že nic z toho se zatím nepromítlo nebo nepřetavilo do nějakých skutečně eh, násilných aktivit. aktivit. Jsou tady vlastně v severním Kosovu prakticky denně nějaké protesty občanské společnosti, ale zatím se to nepromítlo do nějakých ozbrojených střetů. Druhé téma, které jste zmínila, transformace těch bezpečnostních služeb, složek v regulérní armádu, tak eh, to eh, kosovská vláda vidí patrně jako určitou eh, snahu o, či určité opatření pro vyvážení situace. Tato transformace také přispěla k určitému napětí a rozhodně ne k propagování dialogu. Eh, tato transformace, v tom máte naprostou pravdu, by měla proběhnout inkluzivně a také postupně a v souladu s eh, spoluprací institucí. My se domníváme, že by to mělo tímto způsobem probíhat. Naše stanovisko eh, je velmi obdobné stanovisku NATO. Eh, a my to vše velmi těsně koordinujeme s eh, generálním tajemníkem NATO, rovněž náš zvláštní eh, představitel neustále komunikuje a spolupracuje s složkami NATO. Budeme i nadále pokračovat v dialogu, v komunikacích. Máme velkou obsáhlou agendu a rovněž Julex je v terénu. To teď bylo adaptováno, máme nový mandát, který bude eh, pokračovat až do června 2020. Je to zhruba 500 lidí, jak eh, cizinců, tak místních. Je to, eh, jedno, je to vlastně otázka, jak eh, bezpečnostních eh, aspektů, tak eh, dalších a my se snažíme tedy tímto způsobem také přispívat ke stabilitě a bezpečnosti, ale dlouhodobě je pro nás jediný skutečný způsob, jak zajistit dobrý postup a stabilizaci Kosova, je prostřednictvím toho soudržného dialogu a e, také prostřednictvím důvěry e, hodné evropské agendy. Děkuji, paní. I will hand the floor. Předám teď slovo panu Kalenovi. Děkuji, paní předsedkyně. nebudu opakovat, co řekla paní Bora. V podstatě souhlasím s jejím posouzením. Vidíme tu situaci jako klidnou, ale velice křehkou, tak jsme to také řekli v naší výroční zprávě, tedy že situace je dosti komplikovaná především na severu. Vývoj v posledních týdnech a měsících byl opravdu velice komplikovaný, kdybych to měl říct mírně, otázka cel zastínila veškerou dobrou práci, kterou odvádíme a kterou bych velice rád zdůraznil, protože je nesmírně relevantní pro stabilitu a bezpečnost regionu, ale je třeba říci, že otázka Otázka cel podle nás eh, je opatřením, které bylo podniknuto v rozporu s eh, CEFTA. Pracujeme na tom, zapojujeme se do spolupráce s eh, úřady, přejeme si zrušení a Komisař Hahn tomu věnuje sám velkou pozornost. Dvakrát byl v Prištině minulý měsíc, naposledy minulý týden. Teď dovolte krátce o naší práci a širším rámci pro naši práci. Jak víte, tak eh, to, co je nejdůležitější, je stabilizační a asociační eh, dohoda. A pak naše strategie pro západní Balkán. My jsme jako komise pomáhali místním úřadům, aby na sebe vzali eh, své odpovědnosti v rámci mise EU Lex. Ehm, tato mise má teď prodloužený mandát, patří se mobilizace prostředků na podporu Kosova, kdy chceme zajistit přenos odpovědností z mise EU Lex na místní orgány, tak aby to byl přechod eh, maximálně hladký. Kromě prostředků se fondů EPA podporujeme dialog eh, a dodržování dříve uzavřených eh, dohod. Strategie pro západní Balkán z loňského února zdůrazňuje bezpečnost v celém regionu jako klíčový element naší práce, protože bezpečnost eh, je důležitá v této oblasti i pro celou Evropskou eh, unii, která je bezprostředním eh, sousedem. Takže si přejeme, aby všechny strany v regionu dodržovaly eh, předchozí závazky a hodnoty. V našem přístupu nám jde eh, o to soustředit se na klíčové eh, oblasti, jako je právní stát a sem spadá i bezpečnost. My doplňujeme politickou práci s pomocí v klíčových sektorech. Když se podíváte na ta čísla, tak v oblasti právního státu jsme alokovali 54,6 milionů do roku 2017, 34-35 milionů navíc plánujeme do roku 2020. Takže to je skutečně závazek obrovský, vysoký. Doplňujeme tak úsilí našich eh, dalších mezinárodních partnerů. Eh, plánujeme také nový projekt v oblasti právního státa, státu, abychom skonsolidovali nově vytvořené orgány. Jak jsem eh, říkal, spolupracujeme s dalšími mezinárodními i místními partnery. Ještě bych teď zdůraznil několik oblastí, které jsou provázány s otázkou stability a bezpečnosti, tak jedna kosovská policie my chápeme jako relativně dobře eh, proškolené, vycvičené složky s mandátem. Pomáháme těmto mm, eh, složkám v rámci našeho projektu, který čerpá přes 4 miliony Eh, eur. Chceme, aby to byla jednotka moderní podle evropských eh, standardů. Tyto složky se vedou dobře, pokud jde o potlačování trestné činnosti ve spolupráci s evropskými členskými státy podle poslední metodiky hodnocení hrozeb eh, si vede opravdu dobře. Situace na severu je samozřejmě komplikovaná, zejména pokud jde o korupci a organizovanou trestnou činnost a to přináší pochopitelně problémy pro donucovací orgány. Druhá oblast, kterou bych chtěl zdůraznit, to je boj s terorismem a prevence eh, násilného extremismu. To je nesmírně důležité pro udržení bezpečnosti v Kosovu a napříč Evropou. Jde o prevenci veškerých rizik eh, Eh, související s tím, že by se terorismus přeléval z Kosova dále i do Evropy. Zahraniční bojovníci skutečně odcestovali z Kosova eh, do Syrie či Iráku již od roku 2014, nicméně chci říci, že úřady na to rychle reagovaly a v posledních třech letech nedošlo k žádnému případu eh, návratu takovýchto eh, bojovníků. Pokračuje práce v oblasti prevence a boje s extremismem. Policejní bezpečnost, soudnictví v Kosovu eh, tyto orgány zadržely, zabránily pardon, řadě útoků. Dochází k rozsáhlým projektům v oblasti návratu bojovníků, kdy je snaha minimalizovat dopady na společnost. Toto úsilí tedy pokračuje dobře, my ho podporujeme a budeme ho nadále sledovat a budeme vydávat případně doporučení. A poslední věc, organizovaná trestná činnost a boj s touto činností, to je závažný problém v Kosovu. Potřebujeme opatření, abychom zajistili, že Nedochází k politickému vněšování operačních aktivit eh, do práce donucovacích orgánů. Došlo k přeskumu legislativního rámce. Prošlo to parlamentem, jde o trestní eh, zákonník, eh, jde o otázku konfiskace majetku, ochranu oznamovatelů, probíhají reformy v oblasti trestního řádu a tak dále. To jsou všechno věci nesmírně důležité, a situace v Kosovu pak často zastíní tyto eh, úspěšné eh, výsledky, ale skutečně tady jsou hmatatelné pokroky v oblasti právního státu. Je potřeba tyto výsledky ocenit, uznat a říci, že to byly opravdu důležité legislativní kroky, které prošly parlamentem a jsou aplikovány. Tato legislativa, zejména ta ustanovení, která se týkají konfiskace majetku, eh, by se měla eh, teď eh, provádět řádně v praxi, to je důležité. My se snažíme z prostředků EPA mm, samozřejmě toto provádění podporovat. Na závěr chci říct, že komise eh, se nadále zajímá o Kosovo, podporujeme a budeme ho podporovat ve veškerém reformním úsilí, zejména v oblasti právního státu, abychom přispěli k bezpečnosti a stabilitě Kosova. Ale kromě toho je také potřeba, aby tady vznikl zcela jasný závazek ze strany eh, vedení Kosova, že podpoří opatření, která přiblíží Kosovo k Evropě, tak aby Kosovo naplnilo veškeré závazky, které učinilo eh, na mezinárodním poli. A samozřejmě chceme, aby došlo ke zrušení obchodních opatření, která byla přijata. Ještě jednou děkuji za pozvání. Thank you. And now for... Děkuji. A jako poslední v rámci úvodních prezentací promluví pan generál major Dadario. Já jsem generál major. Eh, dobře. A v každém případě děkuji. Byl jsem po několik měsíců nebo jsem po několik měsíců velitelem složek. Znáte usnesení 1244-99 OSN, které vlastně vytvořilo eh, misi v Kosovu, která se má starat o bezpečnou situaci. Já jako velitel jednotek nedělám politiku, mám vojenské, vojenskou práci, ale v podstatě řeším důsledky politiky v terénu. A nejdůležitější je, to vnímání, že pokud je velmi agresivní politická retorika, tak to má bezprostřední dopad na tu skutečnou reálnou situaci. To není eh, záležitost pouze v Kosovu. Eh, eh, ta naše mise zahrnuje 28 národů a je tam tedy zhruba 17 000 vojáků. Velmi těsně spolupracujeme s misí EU a s vašimi zástupci. Pravidelně se setkáváme zhruba jednou týdně, tak abychom se domluvili na tom, co budeme dělat. A to je naprosto stěžení. Je důležité, abychom se domluvili na tom, jak tam budeme postupovat. Věnujeme se různým faktorům. Já eh, sdílím vaše hodnocení a dovolte mi, abych k tomu doplnil pouze jednu jedinou věc a sice eh, ty specializované komory eh, už začaly fungovat. V tuto chvíli je to tedy vnímáno poměrně dobře, ale do budoucna by se to mohlo změnit. To znamená, že jedna věc je pro mě důležitá, objevuje se to také ve vašich hodnoceních a sice eh, to, že obyvatelstvo, především mládež, pociťuje určitou frustraci, pokud jde o vízovou liberalizaci, eh, což tedy je eh, důležitá věc pro EU. A provokativní stanoviska, provokativní retorika často je, často sleduje vnitropolitické zájmy, je to určeno na pro voliče v daném místě. Já si nemyslím, že by někdo záměrně chtěl způsobit návrat do eh, těch násilných dob, eh, ale tato vznětlivá atmosféra může na pomoci tomu, že jedna jediná událost potom rozpoutá sérii událostí. My to nedokážeme nijak předvídat a určitá média vydávají zprávy, které hovoří o, o náladě mezi obyvatelstvem a měli bychom být velmi obezřetní. Je tam nálada prosycená eh, smutkem, násilím, je tu frustrace z hospodářské situace, eh, frustrace mezi mladými lidmi by mohla vést k tomu, že tady dojde k nějakým incidentům. My se společně s dalšími mezinárodními organizacemi, především EU, Eh, víme, že generální tajemník tedy velmi eh, se angažuje v této otázce. Snažíme se tedy eh, přednášet svoje stanoviska a hovořit o tom, že takováto retorika, které jsme svědky, nepomáhá ničemu. Snažíme se jako KFOR zajišťovat bezpečnost. Bezpečnost je důležitá, ale není dostatečná sama o sobě pro další dialog. Můj předchůdce eh, a nyní já jako vrchní velitelé jsme eh, přijali poměrně proaktivní přístup. Snažili jsme se zajistit to, že pokud počítáme s nějakým násilím, eh, když došlo k daňovým Eh, reformám, tak docházelo k nepokojům každý den a my jsme to bedlivě sledovali. My jsme tedy zajistili to, že jsme schopni na tu situaci reagovat a také předvídat možná napětí, možné střety. Činíme tak proto, abychom byli schopni krát krátkodobě reagovat, pokud tedy bude potřeba eh, společně s Eulexem zasáhnout. Myslím si, že je důležité, že jsou tu záruky pro policii. Vzpomeňme si například na nějakého malého, mladého policistu. Eh, v severní Mitrovici je velmi dobré, že eh, takový člověk se může opřít nějakou pos- o nějakou posilu protože někdy je to tak, že tlak historie na, tě, na ty mladé lidi je skutečně znatelný a je, jsou pod velkým tlakem. To znamená, že se snažíme být proaktivní, snažíme se bránit možným incidentům. To prostředí, které tam je, napomáhá, nebo by mohlo napomoci eh, tomu, že by došlo k incidentům a že by se tedy vznítilo to napětí. V podstatě se mezi prosincem a dnešním dnem nic nezměnilo. Pokud jde o kapacity, my máme desetiletý plán, díky němuž tedy postupně budeme navyšovat kapacity armády. Vy víte, že NATO i Evropská unie prohlásili, že tady jsme nebyli spokojeni s tím způsobem, jakým byly zákony schváleny. Byli bychom raději, kdyby tady došlo k širší konzultaci. Taková ta situace dnes je. Musíte si uvědomit, že ta rétorika vede k tomu, že lidé jak v Srbsku, tak v Kosovu mají za to, že armáda by měla být nástroj pro upevnění nezávislosti. Pokud KSF, KSF eh, by eh, tedy působila na severu, tak by to eh, přineslo velké napětí. Eh, já vím, že jsou to věci, které tedy nejsou až tak zásadní z hlediska kapacity armády, ale eh, přináší určitý signál. Jsou to věci, které tu tedy dříve nebyly, než se armáda transformovala. Severoatlantická rada tento týden rozhodne o tom, jakou přijme pozici eh, ke KSF. Myslím si, že e, jde hlavně o to, aby Evropská unie a NATO byly co možná nejjednotnější. Podle mě je to zásadní, aby tady nebylo vnímáno, nebyl vnímán nějaký rozkol. Je potřeba, aby vyslali jednotné solidární poselství. Já už jsem se Kosovem zabýval dříve a e, je jasné, že KFOR e, je pocitován jako velmi užitečný nástroj oběma stranami. E, KFOR má jasný plán, má jasný rozhodovací řetězec v rámci velení to znamená, že eh, je schopen reagovat na jakoukoliv situaci a má také určitou flexibilitu, pokud jde o eh, zásah v různých oblastech. Velmi těsně spolupracujeme s institucemi v Kosovu, s různými institucemi, zvlášť dobrou spolupráci máme také s dalšími mezinárodními organizacemi, především s EU. Snažíme se tedy prostřednictvím KFOR eh, jednat eh, s kosovskou armádou. Snažíme se tedy s nimi vést upřímný dialog. Eh, a snažíme se tedy, aby všichni tu situaci vnímali správně, protože jinak by mohlo dojít k problémům. Letos si budeme připomínat 20 leté výročí působení NATO KFOR v této oblasti a my bychom byli rádi, kdyby právě toto byl okamžik, kdy se zamyslíme nad působením NATO v, této, v tomto regionu nad působením různých národů. Byli tu i eh, vojáci, kteří ztratili nebo přišli o život a eh, snažíme se, nebo je to tak, že obě strany se tedy v rétorice eh, snaží vracet eh, k minulosti. To jsme zaznamenali. Já si Myslím, že to je vš- zhruba všechno, co jsem chtěl říci a rád paní předsedkyně odpovím na případné dotazy. Velmi děkuji všem řečníkům. Eh, nejprve tedy předám slovo svému spolupředsedovi, panu McAllistrovi. Děkuji. Claire Moody, mám dvě otázky. První eh, je směřována na zástupce komise a Eh, druhá na pana generála. Za prvé, eh, jsme všichni si eh, jsme schopni se shodnout na tom, že ty, ta cla, o kterých tu byla řeč, jednoznačně porušují dohoda, dohodu CEFTA. Vždycky, když se o tom hovoří, tak, je, tak se říká, že je to nepřijatelné, ale ta cla prostě dál platí a já se ptám, co my jako Evropská unie eh, děláme pro to, abychom kosovské orgány přesvědčili o tom, že to je tedy špatný krok a nyní provokativní eh, otázka, jak můžeme tedy zvýšit tlak, protože eh, je tu mnoho věcí, které pro Kosovo děláme, ale na druhé straně si, se, se tedy domnívám, že oni by měli vyslechnout naše rady. Snažím se tomu pouze porozumět, co tedy děláme a co budeme dělat v této věci, protože mě znepokojují je ještě ta celková situace, především mezi Srby a severními Kosovánci, které, kteří jsou velmi znepokojeni. Já jsem byl v loni v mm, Bělehradě, v Prištině v listopadu byli jsme v Mitrovici, prošli jsme se tam po městě na obou stranách řeky. Velmi uh, přátelské, měli jsme velmi přátelskou rozmluvu s italskými karabiniéry na mostě. Setkali jsme se také se zástupci EU, to znamená, že bych chtěl ocenit dobrou práci lidí, kteří tam v terénu působí. Eh, mám otázku na pana generála Dadária. ohledem na srbskou menšinu v Kosovu. Vidíte nějaký rozdíl v bezpečnostní situaci v severním Kosovu a e, v srbských e, enklávách v jižním Kosovu? Já jsem měl možnost hovořit se zástupci srbského obyvatelstva na obou stranách a delegace AFET pojede eh, na konci února do Bělehradu a do Prištiny. To znamená, že my bychom rádi věděli, jaké dotazy tam máme pokládat. Chtěli bychom také strávit půl den v Mitrovici. Chceme se eh, setkat se zástupci kosovských Albánců, ale také s kosovskými Srby. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy pan Picula přednese svůj komentář. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat za to, že jste nám tady přednesli vaše expertní informace. Ono je velmi těžké nezmínit skutečnost, že kosovští občané eh, tedy eh, potřebují víza pro eh, cestování do EU jako jediný, přesto tedy Kosovo, přestože Kosovo splnilo veškeré podmínky pro uvolnění vízového režimu. Rád bych řekl, že výsledky boje proti radikalizaci eh, a výsledky preventivních kroků, aby se obyvatelstvo nezapojovalo do eh, islámského státu, i to je velmi povzbudivé. Rád bych řekl eh, něco o ztracené příležitosti. Minulý rok začal velmi dobře. došlo k pozitivním krokům ze strany komise. Rád bych tady připomněl strategii eh, týkající se dalšího rozšiřování, která hovořila o tom, že region se může dále rozvíjet, že se může posouvat eh, v rámci eh, evropské integrace. Potom se konal v červnu Balka, summit EU Západní Balkán a tam tato očekávání byla degradována směrem k partnerství a konec roku eh, přinesl nárůst napětí v tomto regionu, o tom jste hovořili velmi přesně a také došlo k zavedení cel eh, v Kosovu, v Srbsku, v Bosně, v Hercegovině. To znamená, že eh, to napětí není cítit pouze v Kosovu, ale také tady v Evropském parlamentu poté, co tedy mnoho kolegů, členů Evropského, nebo poslanců Evropského parlamentu eh, pomohlo Kosovu, věnovalo tomu eh, mnoho snahy. A nyní mi dovolte, abych tady pohovořil o budoucnosti. Já si myslím, že ta budoucnost není příliš růžová. Dělí nás několik měsíců od voleb do Evropského parlamentu a já tady v tuto chvíli, podle informací, které mám k dispozici, nevidím možnost dalšího zlepšování. Domnívám se, že jediná, jedině evropská perspektiva může snížit napětí ne pouze mezi těmi jednotlivými zeměmi, ale dokonce může snížit napětí v rámci těch jednotlivých zemí. A Kosovo, eh, Kosovo není výjimkou, protože důvěra v evropskou budoucnost je poměrně vysoká, ale klesá což by samozřejmě mohlo mít dopad na bezpečnost nejen eh, v Kosovu, ale také na vztahy mezi Kosovem, Srbskem a obecně v tomto širším regionu. Rád bych se zaměřil na jednu eh, velmi zajímavou věc, o které jste zatím nehovořili. Jak vnímáte eh, vliv zahraničních aktérů v Kosovu, především v oblasti policie a spravodajských služeb. Hovořím o únosu tureckého občana, kterému napomáhali místní politici, příslušníci spravodajských služeb. Jak to hodnotíte? Jak hodnotíte vliv zahraničních aktérů třetích zemí v rámci těch slabých demokratických institucí. Pokud Evropská unie odtud odejde, tak eh, tam zkrátka někdo na, může naskočit. Děkuji. Děkuji a teď je na šatě pan Kiko. Ano, děkuji za informace. Já si myslím, že hovoříme příliš diplomatickým jazykem. Eh, vy jste oba řekli, že vnímáte situaci eh, v Kosovu jako klidnou, ale křehkou. Já ji vidím jako napjatou, potenciálně výbušnou. A eh, možná, že se ukáže, že máte pravdu vy, ale, a já ne, ale zatím jste mě nepřesvědčili. Hovořili jste o těch základních věcech, o těch uh, o tom stoprocentním zvýšení celních tarifů. E, kolega má pravdu. E, všichni jim to říkáme. E, oni tvrdí, že nás poslouchají, ale nehnou prstem. Co můžeme ještě více udělat? Mně se ta situace nelíbí a ohledně ta arm, té armády. Všichni jim kladli e, na srdce e, od e, Tortenberga dál, že to nemají dělat a oni si vedou svou. Prostě pokračují. Takže co bude další? Budeme pořád doufat, že to bude provedeno nějakou klidnou cestou, že to proběhne v pořádku, to se neví, ale mezi tím pokračují. Já bych byl velmi rád, kdybych e, neměl pravdu, ale všechny ty věci bych bral mnohem vážněji. E, a to se nebavím o politice, protože politická situace samozřejmě přímo ovlivňuje otázku bezpečnosti a měli bychom si to uvědomit. Hodně velkou e, hlavou mi dělá E, mi, mi dělá to, co říká Priština v tom smyslu, že Spojené státy by měly, souča- by měly být e, součástí dialogu. Řekněme jim kategoricky, že to je nemožné. Srbsko vyrukuje s tím, že, chce, že bude chtít ruskou stolu a všechno to prostě e, vznikne jako širší mezinárodní pro, blém, Takže buďme přímí, hovořme eh, o věcech, které mohou na pomoci Skutečně bychom měli zintenzivnit naší roli. Oni to sami neprovedou, potřebují e, nátlak od nás. A když tohle říkám, tak si nemyslím, e, že děláme dost. Nemyslím si, že tady je někdo v Evropské unii, kdo prostě praští pěstí do stolu a řekne, tohle už nedělejte. A já to teda prostě e, nevidím, že by takový někdo byl. A přitom si myslím, že by tak unie jednat měla. Pan generál byl mnohem víc víc při zemi ohledně toho, jaké jsou tady určité možnosti. My teď z Bělehradu slyšíme, že že pokud se, když se změní situace na severu Kosova, takže oni budou intervenovat. A my víme, že kosovská armáda eh, se chystá umístit eh, kontingent eh, armády kosovské armády na severu země. Pane generále, můžete nám říct, eh, co potom eh, můžete vy dělat eh, v takovéto situaci, kdyby se něco stalo, jak můžete eh, reagovat. Já vím, že co chystá Rusko, jsou tady určité skupinky v Bělehradě, které by byly eventuálně připraveny k nějakým operacím na severu Kosova. Jak vy vidíte možnost reagovat na ty incidenty, které by nás měly skutečně výsostně důrazně varovat, ať už na severu Kosova či v jiných částech země. Nechci tady zasévat paniku, ale vnímám tu situaci opravdu mnohem vážněji a myslím, že bychom měli být mnohem aktivnější a že bychom spíš měli konat, než teda hovořit. Děkuji. Děkuji, pane kolego Kukane, bylo to jednoznačné a přesné, i ty dotazy k té situaci. Pan Zelimovič je další, prosím. Děkuji. Já děkuji za to zhodnocení situace. Eh, já souhlasím prakticky se vším, co tady bylo řečeno. Mám několik dotazů. Vnímám to podobně jako pan kolega Kukan, který teď hovořil. E, ta situace je e, ne, e, nedobrá, dělá mi hlavu, dělá nám starosti, protože tady došlo k takovému vzduší nedůvěry mezi Radou a Kosovem. Ono se na jedné straně hovoří o tom, že prostě režim víz bude liberalizován a teď komise a parlament prostě eh, si myslí, že by se ta rada měla k něčemu tlačit, ale oni eh, kosované říkají, vy jste něco slíbili, ale nedodrželi slib. A my vám už teď přestáváme věřit. A ano, jo, my jsme slíbili, že eh, zrušíme ty celní kvóty. Věříte nám? Jo, teď jsme prostě v situaci, kdy tady je nedůvěra mezi nimi a mezi námi. A to je nebezpečná situace. Něco by se s tím mělo udělat. Já bych chtěl využít příležitosti, abych vyzval eh, radu, aby opravdu eh, komise a dokumenty komise a parlamentu vzali vážně a reagovali na tu liberalizaci eh, vizového režimu, protože to, co jsme žádali po Kosovu, oni splnili, takže teď musíme plnit naše sliby, pokud nechceme, aby pokračovalo dál to ovzduší nedůvěry. Chtěl bych se generála zeptat na zhodnocení bezpečnostní situace. To tady zatím ještě nebylo zmíněno. E, ty rozhovory ohledně výměny určitých území, to se to jako téma objevuje čas od času, vznáší to prezident a někdy dokonce i e, někteří zahraniční Eh, osobnosti. Eh, to ovšem musí eh, jaksi znamenat víc jak studenou sprchu uvnitř země. Z toho musí být lidé v šoku když posloucháte pana prezidenta Tybučiče, no tak oni vždycky jakoby předstírají, že situaci máme pod kontrolou, říkají, že máme tu dohodu, ale když se potom podíváte zblízka na to, co by skutečně mohlo nastat, pokud by tato myšlenka dále eh, jaksi eh, byla byla na stole, na školy byla realizována, tak by to opravdu mohlo znamenat výbuch, protože to jsou území, která nejsou etnické, etnicky čistá. I v těchto územích eh, nejsou prostě pouze Srbové na severu země a Brešova eh, zase nejsou jenom kosovští Albánci, i když ti tam mají většinu. Ta eh, území nejsou etnicky čistá a hovořit o těchto věcech musí být součástí vašeho hodnocení. Musíte i eh, hodnotit určitá možná rizika takovýchto rozhovorů a o možném pokračování této situace. Já po vás nechci, abyste hodnotili tu myšlenku rozhovoru, to je politická záležitost, záležitost Eh, ne, ne, neptám se vás, eh, co se vám líbí, já se vás ptám na možné bezpečnostní důsledky těchto rozhovorů a na eh, váš názor na tu možnost, možnost explozivní situace, pokud by ty rozhovory měly pokračovat dál. Děkuji, pane Selimoviči, a teď tady mám dvě další žádosti o slovo, ale požádala bych vás, abyste byli velice struční, abychom si ještě mohli vyslechnout odpovědi. Pan Kuzev jako první, prosím. Děkuji, budu hovořit španělsky. Vale. Intentaré... Pokusím se o maximální stručnost, tak předně chci poděkovat všem vystupujícím za poskytnuté informace. Je to téma, které pro moji eh, zemi je nesmírně důležité, protože patřím nebo jsem poslancem zvoleným ve Španělsku a jak víte, tak my jsme z pěti členských států, které neuznávají eh, Kosovo jako suverénní stát. A tak nám dělá veliké starosti situace eh, v Kosovu. A tady se shoduji s ostatními kolegy poslanci, pokud jde o obavy ze rostoucího napětí. Není možné zavírat oči před ekonomickou schopností státu, který je slabý, který je neustále závislí na Evropské bance pro obnovu a rozvoj a na jejich eh, úvěrech, a které má obrovské problémy s korupcí, chybí tam transparentnost eh, a je to stát, eh, který má obrovsky napjaté vztahy s eh, Srbskem eh, a přitom eh, nastavil stoprocentní cla na dovoz srbských výrobků. 4. prosince eh, došlo k pokusu vytvořit regulérní eh, eh, armádu s pěti tisíci vojáky, což je zcela v rozporu s dřívější rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a tak by mě zajímalo, jaký postoj má Evropská unie k vytvoření této profesionální armády v Kosovu. A já bych chtěl pozdravit pana generál majora Eh, I naši španělští vojáci se od roku 2000 eh, eh, účastní mise KFOR. Nás, nám dělá starosti radikalizace. V roce 2017 máme k dispozici zprávu OSN o rozvoji, která hovoří o rostoucím růstu vlivu extremistických skupin v Kosovu. Kosovo začíná být regionem, kde roste radikální islamismus eh, a to již nějakou dobu. Eh, centry jsou většinou místní mešity. Eh, my jsme tady řešili celou problematiku v rámci boje s terorismem. Je potřeba poukázat také na vliv eh, Saudské eh, Arábie eh, ve zdejším regionu a expanzi jejich verze radikálního islámu. A já bych se chtěl zeptat pana velitele, zda vnímá toto nebezpečí návratu desítek a desítek Kosovanů, Albánců, kteří dříve bojovali po boku teroristů v Sýrii. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Soltes, prosím. Děkuji za slovo a omlouvám se za veliké spoždění, ale bohužel jsem měl jednání s nových zpravodajů a naprosto souhlasím s tím, co tady již zaznělo, co řekl pan Kukan i pan Selimovič. Neměli bychom podceňovat bezpečnostní situaci v Kosovu a to z několika důvodů. Jednak proto, že tady nejde jenom o Kosovo a dále bych chtěl zdůraznit otázku vízové liberalizace. Ano, my jsme hodně slibovali a v Kosovu nerozlišují alespoň veřejnost ne, nevnímá rozdíl mezi komisí, parlamentem a radou v Evropské unii. My jsme všichni chápáni jako jedna Evropská unie a tak eh, se obávám, že náš dosavadní přístup nebude v Kosovu nadále vítán, pokud nezměníme přístup. A pokud nevyšleme jasný signál, že nechceme Eh, rozlišovat mezi Srbskem a Kosovem, protože lidé v Kosovu mají dojem, že my jsme s nimi jednali jinak eh, než eh, se Srbskem. Že oni jsou vždy tak trošku jaksi mimo naši hlavní pozornost. A tudíž jaksi nejsem překvapen, že zareagovali tím způsobem, jakým zareagovali. Ano, samozřejmě byla to reakce, která, mm, které by se všichni měli vždy vyhýbat. A my jsme se pokusili použít eh, veškerých diplomatických prostředků pro to, abychom přesvědčili radu o, o tom, že je potřeba vyslat jasný signál ohledně vízové liberalizace, říci, že to není jenom sen, Eh, že to je realita a to je velice důležité pro stabilitu celého regionu. My jsme pro otevřený dialog a věřím, že díky němu by se situace mohla o mnoho zlepšit. Určitě by to pomohlo snížit napětí, které tam panuje, které opravdu cítíte úplně hmatatelně. Takže by mě zajímal názor pana generálmajora na současnou situaci, jak vnímáte Kosovo v této zmrazené situaci. Kosovo je v ní už velice dlouho. Děkuji, pane Šoltesi. A na závěr bych si rovněž dovolila přidat jeden bod. Navážu na to, co říkal pan generál Major ve svém úvodním vystoupení, kde říkal, že i vnímaný eh, odklon od odpovědností Mm. Eh, Evropské unie či dalších subjektů je nesmírně nebezpečné za současné situace. Tak, jsem, tak se chci zeptat, co si myslíte, že by byla správná reakce na takovouto situaci? Jakým způsobem bychom se měli vyhnout tomu možnému vnímání nějakých eh, rozporů. Tlumočení máme do půl jedné, to znamená, času není mnoho na odpovědi. Každopádně můžeme posle, eh, pokračovat eh, i následně, ale již bez tlumočení. Možná, že by bylo dobré, abyste vystoupili v původním pořadí. Děkuji za položené dotazy a musím nejprve říci parlamentu, že mu děkuji za podporu. Velice si ji ceníme, mnohokrát nám pomohla a doufáme, že budeme moci požívat vaší důvěry a podpory i v budoucnu. Teď postupně k jednotlivým dotazům. Řada z vás se zmínila o těch clech, proč jak si ta komunikace neprošla. Ono KSF, KSF i cla, to jsou eh, populární eh, opatření, která jsou eh, interně dosti podporována. Oba, obě dvě opatření jsou opravdu veřejností široce nepodporována, takže když začneme politiky, kteří byli původně skeptičtí, například ohledně těch cel, tak eh, i ti teď museli, mm, jak si přiznat, že ta opatření jsou vnímána jako velice populární mají tedy nyní za to, že to je jediný způsob, jak se postavit proti tomu, co oni vnímají jako provokativní, agresivní chování a diskriminační chování Srbska vůči Kosovu. A mají za to, že doposava tady nebylo žádné jiné lepší opatření, které by jim dalo takový dobrý pocit, jako mají nyní. Takže Paní eh, vysoká představitelka možná nebyla dostatečně eh, hlasitá. Pan komisař Hán i paní komisařka Malstrom zaslali jasné dopisy ohledně toho, jak se eh, staví Evropská unie k těmto opatřením. Ten proces komunikace už je poměrně dlouhý a já vidím, že Priština eh, mu začíná rozumět, začíná chápat, co chceme říci. Možná, že už se začínají objevovat určité náznaky toho, že pochopili postoj Evropské unie a že zřejmě budou muset svá opatření zvážit a změnit. Takže doufám, že v Brzku uvidíme změnu. My jsme se sladili s našimi hlavními partnery, jak už jsem o tom mluvila eh, zásadně také z USA, které mm, se velice silně na vysoké úrovni vyjadřují proti těmto clům a podporují nás, takže já věřím, že nás nakonec poslouchat budou, ale situaci nepodceňujeme, snažíme se vystupovat skutečně přísně a jasně. Pokud jde o KSF, podobný přístup, je to vnímáno jako národní projekt Kosova, je to sjednocující projekt a má velice jasné dopady na bezpečnost a proto si toho jsme velice dobře vědomi a nebu, nejsme s tím jaksi spokojeni, dali jsme to najevo, že spokojeni nejsme a pracujeme na tom, aby naše nespokojenost byla jasně viditelná a jsme tady ve, v plné schodě s NATO, takže na úrovni Bruselu i Severoatlantické rady dáváme eh, toto mm, tuto naši nespokojenost jednoznačně najevo, takže eh, jednáme skutečně v souladu. Pokud jde o vízovou liberalizaci, tak eh, plně souhlasíme s vaším názorem a chápeme, že Kosovo je frustrováno. Co by ovšem pomohlo, by bylo, kdyby se ta frustrace eh, neprojevila nějakým povolením ze strany Kosova při práci na závazcích a cílech. Není možné, aby se Kosovo teď stáhlo, vy jste nám nedali vízovou liberalizaci a tak my už nebudeme pokračovat v reformních snahách. Je důležité, aby Kosovo pokračovalo v té práci, řešilo organizovanou trestnou Čeno zde by to jasně říkal, že pro nás je to obrovský problém. Vnímáme právní stát jako velikou slabinu Kosova a také potřeba, aby na tom Kosovo nadále pracovalo. A my zase budeme pracovat v radě eh, na tom, abychom zajistili Kosovu víza, aby k tomu byly členské státy ochotny. KFOR, eh, to přenechám panu generál Majerovi, pokud jde o eh, dialog a USA, tak eh, byla tady ta vyjádřena, vyjádření o Prištině. Pro nás jsou američané nadále velikým zastáncem v oblasti otevřeného dialogu. Zůstává to tak i nadále a nevidíme tady jaksi žádný žádné odkopnutí stranou a vysoká představitelka mm, smýšlí tedy stejně vnímá americké partnery jako facilitátory dialogu. Takže chceme v tomto procesu postupovat společně i nadále. Já myslím, že na tomto bych to mohla uzavřít eh, a ještě David by mě asi doplnil